začátku bych rád eh, přivítal členy zemědělského výboru z německého Bundestagu, kteří se připojili k naší schůzi a dnes se dostáváme hned eh, k návrhu pořadu jednání, takže návrh bude přijat, pokud nejsou poznámky a máme možnost eh, poslouchat v nejrůznějších jazycích dnešní tlumočení. Dále budeme schvalovat zápisy ze schůzí konaných ve dnech 1. a 2. června a potom z 18. května roku 2010. Pokud nemáte někdo žádnou poznámku do konce dnešní schůze, tak tento zápis se bude považován za přijatý. Rád bych vás také informoval, že toto zasedání je vysíláno na web streamingu. Nyní bez dalších prodlev se dostáváme ke zprávě pana Žze Bového Eh, která se jmenuje Spravedlivé příjmy pro zemědělce, lepší fungování potravinového řetězce v Evropě. Máme dohromady 299 pozměňovacích návrhů a také máme stanovisko z dalších dvou výborů. Eh, takže budeme potom hlasovat. Je tam několik eh, hlasování, které má být provedeno odděleně. Čili, pan Bové, prosíme, před hlasováním se máte možnost ujmout slova. Chtěl bych poděkovat pane předsedo, že jste mi předal slovo. Na úvod bych chtěl poděkovat všem, kteří se mnou spolupracovali a potom bych chtěl také poděkovat za jejich příspěvky, které se jistě zlepšily kvalitu daného textu. Čili nyní pracujeme na kompromisních pozměňovacích návrzích. Je jasné, že chceme spojit cíle a chceme tedy propracovat společně pozměňovací návrhy. Je mi nicméně líto, že v některých kompromisních pozměňovacích návrzích eh, je žádost o oddělené hlasování. Je to podle mého názoru škoda, eh, protože jsme dospěli k těmto pozměňovacím návrhům a následně se pokusíme skutečně dospět ke kompromisním návrhům, aby tedy nebylo oddělené hlasování. Čili odvedli jsme velký kus práce, nyní musíme hlasovat o této zprávě. Já si myslím, že toto je velice důležitá, důležitý dokument, hlavně pro následující léta, protože je tady Leinenová zpráva, která se týká reformy společné zemědělské politiky a já si myslím, že tato zpráva má zajistit rovnováhu v celém potravinovém řetězci, má zajistit větší spravedlnost pro samotné zemědělce a také má přinést pozitivní prvky, určitou větší transparentnost. To znamená, že budeme lépe znát náklady spojené na výrobu, také budou jasnější pravidla a myslím si, že to přispěje k tomu, abychom navrhli řešení pro zemědělce pro lepší politiku venkova, čili tato zpráva přispěje k této tematice, budeme o ní hlasovat a chtěl bych poděkovat všem, kteří mě pomohli tento text zlepšit. Děkuji a budeme hned hlasovat. První pozměvací návrh, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo hlasování? Čili přijato. Pozměňovací návrh 2. Eh, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo hlasování? Přijato. Číslo 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pětka. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel hlasování? Přijato. Šestka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Sedmička. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Osmička. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? takže ověříme elektronickým hlasováním. Hlasujeme o osmičce, zahajuji hlasování, končím hlasování. Takže pokud jste hlasovali proti, tak se nic neděje, říká pan zpravodaj. Takže budeme ještě jednou hlasovat. Prosím, pan Osling, máte slovo. Máte nějaký technický problém? Budeme znova hlasovat o osmém pozměňovacím návrhu. Zahajuji hlasování. Le vote Končím hlasování. Přijato. Pozměvací návrh číslo 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Desítka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme elektronickým hlasováním. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Jedenáctka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Dvanáctka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Třináctka, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel hlasování? Přijato. 14. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel hlasování? Takže ověříme. Ověříme elektronicky. Hlasujeme o 14. Končím hlasování. Přijato. 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 16. kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 17. kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 18. kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 19. kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Dvacítka. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel hlasování? Přijato. 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 23. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 24. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 25. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 26. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 27. Kdo je pro? Proti?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 Takže máme oddělené hlasování u IMKO 1. Hlasujeme o druhé části pozměňovacího návrhu číslo 1 za výbor IMKO. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 34. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 35. Kdo je pro? Proti?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 75, kdo je pro? Proti? Drželi se, zamítnuto. 40, kdo je pro? Proti? Drželi se, přijato. Takže kompromisní návrh 1, kde je ústní pozměňovací návrh pana Alvéze. Prosím, máte slovo. Eh, precisar com a palavra preço que constava no acordo. Já bych chtěl jednu věc vyjasnit. Pokud jde o původní znění, a protože neodpovídá zcela smlouvě. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Dále 60. Kde pro? Pardon, 50. Kde pro? Proti. Drželi se? Přijato. 51. Kde pro? Proti. Drželi se? Přijato. Padesát pět. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel hlasování? Zamítnuto. qui est pour. 53, je pro, proti, zdrželi se, přijato. 54, je pro, Proti? Zdrželi se? Přijato? 55. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato? 56. Kdo pro? Proti? Zdrželi se? Přijato? 58. Kdo pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto? 59. Kdo pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromisní návrh číslo dvě ve dvou částech, čili budeme hlasovat o první části, kde pro. Kde proti? Kdo se zdržel hlasování? Přijato. Teď druhá část, kde pro? Kde proti? Kdo se zdržel hlasování? Zamítnuto. 71, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato? 73, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato? 74, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato? Nyní IMKO 16, kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. NV 11, kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromisní návrh číslo 3, který je rozdělen do tří částí. Hlasujeme o první části, kde je pro. Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část, kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Třetí část, kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Osmdesát sedm. Ústní pozměvací návrh. Opět pan Alves, prosím. É para colocar a palavra urges the Commission to propose. Jde o to, abychom zde doplnili při, eh, snaží se přimět komisi, aby navrhla a tak dále. Jde proti? Drželi se? Přijato? 89 kde pro? Proti? Drželi se? Přijato? 91, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 92, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Imko 17, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 93, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 94. kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 95. kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromisní návrh 4. kde pro? Proti? Kdo se zdržel hlasování? Přijato. 106. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 109. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 114. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme elektronicky. Hlasujeme o 114. Zahajuji hlasování. Za EPP máme o jeden hlas navíc. Takže musíme zopakovat hlasování. Takže opět hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Teď nv 6, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto? 116, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromisní návrh pět ve dvou částech. Hlasujeme o první části. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část, kde pro? Proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní návrh 6. Opět ve dvou částech, kde pro první část, proti, zdrželi se, přijato, druhá část, kde pro, proti, zdrželi se, přijato, 128, kde pro, proti, zdrželi se, přijato, 129, kde pro, proti, zdrželi se, přijato, 130. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromisní návrh 7 ve dvou částech. Hlasujeme o první části. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 140. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 141. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 142. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromisní návrh 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 146. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 147, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromisní návrh 9, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní návrh 10 ve dvou částech. První část je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 154, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 72, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 157. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Sto padesát osm. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromisní návrh číslo 11 ve dvou částech. Hlasujeme o první části. Kde je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část. Kde je pro? proti, zdrželi se, přijato. 170, 161, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 162, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 163, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 165, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 166, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 167, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 168, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 169, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 170, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 171, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 172, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromisní návrh číslo 12, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 178, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 179, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 180, kdo pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromisní návrh číslo 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dále, kdo pro, proti, zdrželi se, přijato. 189, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 190, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní návrh 14 ve dvou částech. Takže kdo je pro první část? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 198. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Eh, Envy 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Dále sedmnáctka. Pro, proti. Zdrželi se přijato. 200, kde je pro? Vous trouvez l'interprétation anglaise sur le 3. No, na kanále číslo 3 je tlumočení do angličtiny. Kanál 3. Angličtina je na kanálu 3. Okay. On vote sur l'amendement 200 qui est... Hlasujeme o dvou stovce pro, proti. Drželi se 200 je rejeté. 201. Takže dvoustovka zamítnuta, 201 kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato? Kompromisní návrh 15. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato? 207. kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromisní návrh 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 214. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 215. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromisní návrh 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 219, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Musíme mít tlumočení do angličtiny, prosím. Takže ověříme to. A tlumočení je už na kanálu číslo 2.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 essayer, oui. D'accord, je, je vais essayer de recommencer et si... Eh, rád bych znovu začal hlasovat. Pokud to nebude fungovat, tak to uděláme v angličtině, pokud budete souhlasit. Pokud souhlasíte všichni, tak můžeme hlasovat v angličtině. Eh le 3, ça marche, hein, français. Ah oui, le 3, ça marche, et puis ça marche pas. Est-ce que le 2 marche à nouveau ou quoi Allez, vas-y. 220. 219, no, no, c'est quoi C'est refusé ou quoi 219 est rejeté. Rejeté, ok. 219 has been rejected. 290 has been rejected. 19 zamítnuta, 220, kdo je pro? Kdo je proti? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 221. 221, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 222. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 223. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 224. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 225. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 226. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 227. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 228. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A 229, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A nyní budeme hlasovat o celém usnesení jako celku, o celém pozměněném, o usnesení v pozměněném změní. Zahajuji hlasování elektronicky. Končím hlasování. A je to schváleno. Gratuluji Josému Bové. Takže tlumočení nyní funguje, čili vrátím se do francouzštiny. Eh, zas Eh, hlasování na eh, plenárním zasedání bude v září. Další bod eh, na našem programu je ochrana zvířat, které jsou používány pro vědecké účely, čili zpravodajké paní Jegle a máme k dispozici dokument, který se týká ochrany zvířat používaných pro vědecké účely. 17. června jsme hovořili o prvním čtení, potom budeme mít druhé čtení. Pane předseda de Castro 6. dubna proběhl trialog a bylo to přijato bez pozměňovacích návrhů a bude to potom eh, odhlasováno na plenární zasedání. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Kolegové, kolegyně, dámy a pánové, vyjednávání se španělským předsednictvím a s Evropskou komisí o směrnice 86 o ochraně zvířat používaných pro pokusy a pro jiné vědecké účely. Tato vyjednávání dospěla k závěru a doufejme, že v parlamentu eh, toto vyjednávání také dospěje brzy k dobrému závěru. Já bych vám nyní poskytla určitý přehled o kompromisu, kterého jsme dosáhli. Při posledním trialogu 7. dubna 2010 se nám podařilo projednat kompromis, který jsme kterého jsme dosáhli už za švédského předsednictví v roce 2009. Tento kompromis jsme potvrdili a zároveň se nám podařilo nalézt řešení pro některé nevyřešené body. Jednalo se především o komitologii po vstupu z Lisabonské smlouvy v platnost. Hovořili jsme také o prováděcích opatřeních a o a delegovaných aktech. Podařilo se nám nalézt řešení. V uplynulých měsících právní služba a tento kompromisní text eh, jazykově přepracovala. 3. června 2010 Rada a potvrdila oficiálně společný postoj a přijal ho v prvním čtení. Je pro mě velice důležité, abych na tomto místě mohla poděkovat všem spolupracovníkům a spolupracovnicím, z různých služeb, z právní služby, ze sekretariátu výboru. Stejně tak bych ale chtěla poděkovat a také stínovým zpravodajům a spolupracovníkům a stínových zpravodajů. Chtěla bych poděkovat také komisi švédskému a španělskému předsednictví. Zároveň bych chtěla poděkovat všem překladatelům, kteří nás provázeli při vyjednávání nebylo to vždy jednoduché provádět překlady. Po jednom a půl roce se nám podařilo nalézt schodu, pokud jde o tento dokument. Tento dokument se soustředí na zlepšení ochrany zvířat v celé Evropské unii a současně by tento dokument měl učinit Evropu atraktivnější pro výzkum. Pro vaši informaci bych řekla ještě několik dalších věcí. Platná směrnice o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely a pochází z roku 1986. A touto schodou se nám nyní podařilo dosáhnout dobrých, vytvořit dobré rámcové podmínky pro využívání těchto zvířat a zároveň se nám daří poskytnout možnosti pro výzkum v celé Evropě. Základem směrnice o ochraně zvířat je princip 3R, tedy princip nahrazení a omezení používání zvířat a šetrného zacházení s nimi. A tato R se odráží v akčním plánu z roku 2006. Chtěla bych zdůraznit ještě několik bodů. Jednotlivé stupně závažnosti využívaných zvířat. Podařilo se nám u, e, připravit úpravu podle stupně utrpení zvířat a podle tohoto stupně jsme e, zavedli určitá omezení, především pro ty pokusy, které jsou obzvláště bolestivé pro zvířata. A pokusy, u kterých se zvířata používají, nesmí probíhat bez odpovídajícího povolení odpovědného úřadu. Jinými slovy, určitý projekt může být proveden pouze tehdy, pokud eh, je projekt eh, řádně posouzen odpovídajícím úřadem jako eh, nutný. Posuzuje se etická stránka, stejně tak jako dostatečně zohledňování zásady 3R. Kromě toho existuje možnost zpětného hodnocení. Dalším velkým tématem jsou e, subhumánní primáti. A pro tato zvířata by měla platit přísná pravidla. A kromě základního výzkumu nemohou být e, tyto, tato zvířata využívána nemohou být využívána ani při výzkumech pro zdravotnictví, pokud něco takového není naprosto nezbytně nutné. pokud takovéto výzkumy neprobíhají eh, pro případ eh, nebo neprobíhají pro nalezení léků, eh, které mohou zachránit lidský život. Každý členský stát musí mít zodpovědný úřad pro používání, využívání zvířat pro vědecké účely. A tento úřad se zabývá eh, využíváním zvířat, stejně tak jako eh, kontrolou využívání těchto zvířat, stejně tak jako eh, jejich dohledem nad jejich chovem. Zvířata dále nesmí být zabíjena osobami, které nejsou řádně vyškoleny a je možné, je nutné, aby Zaměstnanci byli vyškoleni tak, že budou dodržovat vysoké standardy stanovené směrnicí. Existují také předpisy týkající se převozu zvířat. Alternativy pro pokusy na zvířetech musí být eh, využívány, jakmile jsou právně uznány. Počet eh, zvířat používaných pro vědecké účely musí být omezen na minimum. Členské státy zároveň mají povinnost a eh, vypracovat zpravidla pro chování zvířat a využívání zvířat pro vědecké účely. Tyto standardy musí být eh, za, eh, musí se soustředit na to, aby se utrpení zvířat co nejvíce omezilo. Dalším důležitým tématem byly inspekce. Já se domnívám, že v této oblasti jsme mnohého dosáhli. Na nátlak delegace parlamentu se podařilo vytvořit přísný systém kontrol a inspekcí. Odpovědný úřad ehm, stanoví eh, četnost inspekcí podle rizika, eh, které existuje. Je zde také stanoveno, stanoven eh, minimální počet inspekcí. Instituce, které využívají subhumánní primáty, musí být kontrolovány každý rok. Zároveň má komise možnost kontrolovat informační systém členských států a provádění kontrol a inspekcí. Nyní bych to shrnula. Evropský parlament při vyjednávání jasně řekl, stejně jak už tomu bylo 5. května 2009 při prvním čtení. Zdůraznil tedy, že je třeba udělat více, abychom dosáhly lepší ochrany zvířat eh, používaných pro vědecké účely. Eh, toto je náš dlouhodobý cíl. Nyní ale ještě nejsme schopni naprosto zrušit pokusy na zvířatech. Jeden a půl roku jsme intenzivně diskutovali uvnitř parlamentu a také s komisí a s radou. Během tohoto roku a půl se nám podařilo a o tom jsem přesvědčena, nalézt rovnováhu mezi potřebami výzkumu a ohledem na zvířata. Podařilo se nám zohlednit potřeby výzkumných organizací, které pracují pro eh, dobro a zdraví lidí, ale zároveň se nám podařilo stanovit určité normy pro zacházení s pokusnými zvířaty. Dodržování standardů ochrany zvířat posílí také v budoucnosti roli Evropy jako průkopníka ve výzkumné oblasti. Kompromis ze 7. dubna tohoto roku byl schválen radou 3. června, a to jednohlasně. Nyní tento kompromis bude předložen plénu k odsouhlasení. Při zasedání dialogu stínoví zpravodajové už dali svůj souhlas ke schválení tohoto dokumentu. Předseda našeho výboru poslal zprávu komisi a radě. V současné době to vypadá tak, že je možné předkládat pozměňovací návrhy. Zároveň bych chtěla zdůraznit, že jsme si se stínovými zpravodaji eh, dosud byli zajedno, že nebudeme předkládat pozměňovací návrhy. Tato zpráva bude dobrou zprávou pouze tehdy, ve chvíli, kdy se budeme spoléhat na to, čeho už jsme dosáhli. Je třeba, abychom podobně jako Rada se jednohlasně postavili za tento kompromis. Potřebujeme jednohlasnost. Můj vlastní členský stát se při hlasování z radě, eh, v Radě zdržel. Ne proto, že by nesouhlasil s kompromisem, ale kvůli tomu, že pro naše ministerstvo pro výzkum nejde tento návrh dostatečně daleko. My jsme hovořili s ministerstvem zemědělství. Ministerstvo zemědělství tento návrh podporuje. My v Německu máme eh, ochranu zvířat stanovenou dokonce v ústavě. Německo se při hlasování ale zdržuje, zdrželo. To ale není náš problém. My jsme dosáhli dobrého kompromisu a odvedli jsme dobrou práci. Vím, že Francie by měla radši větší svobodu pro výzkum, ale přesto souhlasila s tímto návrhem. Vím, že Nizozemsko by také chtělo mít přísnější ochranu zvířat, ale přesto souhlasilo, protože se jedná o dobrý kompromis. Ochránci zvířat eh, říkají, že dosáhli více, než co očekávali a to samé tvrdí také zástupci výzkumných organizací. Já bych vás nyní chtěla požádat o to, abychom eh, dostali tento výsledek, tento dokument eh, z výboru do pléna. A poté budeme hlasovat v plénu. A pokud všechno dobře vyjde, chtěla bych vám mnohokrát poděkovat za podporu při mé dvouleté práci. Děkuji. Merci, Madame Jegle. Mnohokrát, paní Jegle, a nyní dám slovo paní Evans. Prosím, máte slovo. Thank you, Chair. And, uh... Děkuji, pane předsedo. Já bych nejprve chtěla poděkovat paní Jegle, která odvedla vynikající práci, která se týká tohoto tématu. Je to vlastně, jedná se vlastně o aktualizaci legislativy, protože už uplynulo hodně času od té poslední legislativy a vy si asi možná pamatujete, kam jsme se posunuli od té původní pozice a do, dosáhli jsme spoustu, um, dosáhli jsme mnoha úspěchů. Pro mě jsou zde však ještě tři body, o kterých soustavně hovořím a o kterých jsem také hovořila i během trialogu. Myslíme si, že pokud budou, nebo že pokud nebudou tyto tři body změněny, tak pak by nakonec eh, celkově to bylo oslabeno. Chtěla bych eh, tyto tři body nastínit. Za prvé je zde článek, který se týká přísnějších nebo možnosti přísnějších vnitrostátních opatření. Rada říká, že členské státy mohou zachovat vnitrostátní e, ustanovení, která mají nyní, zatímco my bychom chtěli, aby členské státy byly schopny schválit vnitrostátní opatření. Znamená to, že pokud by členské státy chtěly ještě přísnější úpravy, úpravu, tak by tak mohly učinit. To znamená, jednalo by se o určitý legislativní tok, nikoli o legislativní strop. Dále článek 13, který se týká možnosti alternativ kdykoliv nebo o potřebě využívat alternativy kdykoliv bude zapotřebí, kdykoliv je to možné, tak se eh, hovoří o tom, že pokud by tam byla alternativa, tak by vlastně to byl povinný postup. A pak ještě co se týče článku 8, který se týká subhumánních primátů, zde hovoříme o podstatném snížení, eh, o podstatném snížení eh, schopností. A zde vlastně to slovo substantial, to slovo podstatné bylo vyškrtnuto. Takže se hovoří o tom, že subhumánní primáti eh, mohou být využíváni pro eh, různé pokusy. A myslím si, že zde to není příliš silné, že by to mělo být silnější. Má skupina také chce přidat eh, pozměňovací návrhy pouze ohledně těchto tří bodů. Myslím si, že je důležité, abychom se soustředili pouze na tyto body. Myslím si, že paní Jegle určitě zná moje argumenty, které se týkají těchto bodů. Merci, je donne maintenant la parole. Děkuji mnohokrát. A nyní má slovo pan Kapola Santos, prosím. <clears throat> Senhor Presidente, eh, este é um dossiê, como todos sabemos, muito sensível. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Jedná se o velice citlivé téma. A všichni víme, že se zde jedná také o emocionální záležitosti. Tímto tématem se zabýváme už dlouhou dobu, více než jeden a půl roku, jak řekla paní Jegle. A tuto práci zahájil už nás bývalý předseda. V Evropském parlamentu jsme hodně času strávili tím, abychom hovařili o ochraně zvířat. To, co zde máme před sebou, možná není ideálním řešením, ale je to jediný kompromis, který je možný. Já bych chtěl říci, že moje politická skupina podporuje a váš dokument, paní Jegle, a mnohokrát vám děkuji za vaši výbornou práci. Děkuji také za dobrou organizaci, kterou jste předvedla během vyjednávání. Děkuji a nyní má slovo paní Polsen, prosím. <clears throat> Ja, jsem ska också tacka fru Jegle. Det är ett fantastiskt bra jobb. Já bych chtěla mnohokrát poděkovat paní Jegle. Odvedla skutečně velice dobrou práci. Jsou zde důležité některé otázky, které se týkají přímo občanů v Evropě. Souhlasím také s tím, co říkala paní Evans. Možná potřebujeme doplnit některé detaily, ale je důležité, že před sebou máme kompromisní návrh. Já se domnívám, že tento kompromisní návrh je jedinou možností, kterou nyní můžeme mít. Já jsem byla členkou skupiny, která se tímto tématem zabývala a mohu potvrdit, že jsme byli skutečně velice rádi, že jsme dosáhli tohoto kompromisu. Já Souhlasím s paní Jegle a domnívám se, že odvedla nesmírně dobrou práci. Já bych vás chtěla také znovu vyzvat, abyste nepředkládali žádné pozměňovací návrhy, protože tato dohoda je kompromisem, je důležitá. Já si myslím, že s ní můžeme být spokojeni. Myslím si, že se nám podařilo zde nalézt určitou rovnováhu mezi moderním výzkumem a vědou, a jejich potřebami na straně jedné a ochranou zvířat na straně druhé. Mnohokrát děkuji paní Jegle a všem spolupracovníkům, kteří je podpořili. Já si myslím, že paní Jegle splnila naše očekávání téměř na 100%. Děkuji mnohokrát, paní Jegle, a nyní bych vám rád předal slovo na závěr. Prosím. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Kolegové, kolegyně. Paní Evans a paní Paulsen a pane Kaplo Santos, děkuji vám. Paní Evans, znám vaše námitky, my jsme o tom dlouze a otevřeně diskutovali. Také paní Paulsen se snažila nás podpořit při vyjednávání kompromisu. Nic na tomto světě není ideální. A já to znám ze svého života. Kompromis není nikdy ideální. A já si myslím ale, že nejsme na konci celé cesty. Já jsem zde od roku 1999 a, a jsem si vědomá toho, čím vším jsme museli projít při vyjednávání tohoto kompromisu. Vyjednávání byla někdy velice komplikovaná. Komise nyní má, přišla s určitým základem, na kterém spolupracovala s radou a s, parla, s parlamentem. A při vyjednávání byla zahrnutá různá uskupení. A nakonec se nám ale podařilo dosáhnout kompromisu. Bylo to obtížné, ale já jsem pevně přesvědčena o tom, že jsme tohoto kompromisu dotáhli spole, do, dosáhli společně. A paní Evans, vás bych do toho také zahrnula, protože jsme vyjednávali samozřejmě i společně s vámi. Všem se nám podařilo dosáhnout tohoto kompromisu. A já bych na tomto místě chtěla ještě jednou všem poděkovat. Doufám, že se nám nyní podaří tuto zprávu eh, dostat skrz eh, ty další dva stupně, eh, skrz výbor a poté skrz plenárku. Je to poprvé, kdy se pracuje po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost tímto postupem. Naše, náš přístup se změnil po 1. prosinci, kdy vstoupila Lisabonská smlouva v platnost a já si myslím, že zde jdeme dobrým příkladem, jak je možné podle Lisabonské smlouvy postupovat. A mnohokrát děkuji všem za spolupráci. Děkuji. A nyní bych rád předal slovo panu Nikolsonovi. Stručně, prosím. Ano. Probíhalo to už během posledního mandátu Evropského parlamentu, protože pan Pariš, který byl předsedou tohoto výboru, se zabýval přímo touto oblastí a já bych chtěl poblahopřát paní Jägel, paní zpravodajce, ke skvělé práci. Není to snadný úkol, je to velice obtížná oblast a myslím, že se nám podařilo dosáhnout eh, co možná nejlepších kompromisů, který také je dosažitelný z hlediska času. Čili měli bychom podpořit tuto zprávu. Myslím si, že v této fázi je to to nejlepší, čeho jsme dosáhli. Takže skutečně prosaďme toto stanovisko, protože paní zpravodajka odvedla skvělou práci snažila se dosáhnout dobrých kompromisů. Víme, že kompromisy někdy nebývají to nejlepší, někdy bychom chtěli něčeho více, lépe, ale já si myslím, že v tuto chvíli je to skutečně ten nejlepší možný výsledek. Děkuji a nyní přerušíme naše zasedání do čtvrt na pět, kdy budeme mít výměnu názorů s paní Elenou Espinosou, což je ministrině životního prostředí, rozvoje venkova a námořní mořské politiky, mořského prostředí.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 Bonjour de nouveau, je souhaite... Ještě jednou, dobrý den, rád bych přivítal eh, paní Elenu Espinosu, výkonnou ministrině Raději, španělskou ministrině pro životní prostředí a venkovské morské prostředí. Nejdříve pan Silvestris se ujme slova, aby vysvětlil, proč nám nabídli třešně. Eh, benvenuta signora Spinosa, la mia città che nel... Dobrý den, paní Espinozo, vítám vás. Já jsem z jižní Itálie a tam se produkují, tam se vyrábí nebo pěstují eh, výborné třešně. Myslím, že není potřeba o třešních hovořit. A je lepší si je dát. Bylo vytvořeno konsorcium, které se snaží o to, aby naše třešně byly známější a byla zahájena iniciativa, přivést tyto třešně sem a a nabídnout je vám. A ta instituce, která se o to postarala, je instituce, která se zasahuje, zasazuje o transparentnost. Já si myslím, že výsledky jsou velice pozitivní, mluví za sebe. Já jsem velice rád, že mohu nabídnout tyto třešně kolegům a také předsedkyni rady. Merci beaucoup. Madame la ministre. Mnohokrát děkuji. Paní ministrině bude hovořit o výsledcích španělského předsednictví v oblasti zemědělství. Chtěl bych připomenout, že předsednictví se zabývalo eh, otázkou společné zemědělské politiky po roce 2013, Horizont 2020. Eh, to bylo hlavní téma. Dále se zabývala eh, konkurenceschopnosti zemědělství a zemědělsko-potravinářského průmyslu. Měli jsme zde zajímavý seminář, který byl v květnu a na závěr také úlohou žen eh, v regionální politice, což je také důležité téma. A připravujeme na něj zprávu. Takže prosím, paní ministrině, máte slovo. Velice děkuji za slovo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Vážení, vážené poslankyně, vážení poslanci. Chtěl bych, ne, chtěla bych nejprve poděkovat panu Silvestrimu za tyto podrobné informace. Takže doufám, že si všichni uvědomí vysokou kvalitu těch zemědělských produktů, které zde máme v Evropě. Chtěla bych, vá, chtěla bych dnes provést takovou inventuru toho, co jsem, se nám podařilo eh, našemu španělskému předsednictví eh, dokázat. Už víte, že to je po čtvrté, kdy španělské, Španělsko předsedalo Evropské unii. Nicméně během tohoto pololetí, během těchto šesti měsíců, to bylo eh, do určité míry dost odlišné od všech předchozích předsednictví. V čem byly ty rozdíly? Eh, jde o to, že eh, vstoupila v platnost Lisabonská smlouva se všemi příslušnými pravidly také to bylo období, kdy jsme museli brát v úvahu, nebo kdy jsme zde měli novou, nový sbor komisařů, který však nebyl jmenován, nebo který byl jmenován až v únoru. A ještě co se týče zemědělství, tak jsme začali vlastně spolupracovat s novým Evropským parlamentem a je zde vlastně nová forma spolurozhodování s Evropským parlamentem. To jsou tedy takové charakteristiky, které um, rámovaly toto šestiměsíční předsednictví. Chtěla bych eh, říci, že jsme přesvědčeni, že tento nový způsob zákonodárné aktivity společně s Evropským parlamentem předznamenává určitý eh, nový, eh, novou dobu, nový, přináší nové podněty vůči konsolidaci Evropské unii. A také co se týče těch budoucích rozhodnutí, tak ta budoucí rozhodnutí budou mít větší demokratickou legitimitu a také budou blíže skutečným občanům Evropy. Nyní, co se týče konkrétních témat, chtěla bych eh, uvést určité paralely mezi eh, těmi našimi plány, které jsem zde předestřela v únoru, když jsem navštívila váš výbor. V té době jsem hovořila o tom, že naše práce v zemědělství se bude soustředit na myšlenku zemědělství a potravin co by strategického sektoru Evropy. Pokud se tedy podíváme na práci Evropského parlamentu a zejména na práci tohoto výboru za uplynulých šest měsíců, tak já jsem přesvědčena, že tato myšlenka se podařila přenést do praxe, do celé společnosti. Co se týče um, Rady pro zemědělství, kterou jsem, které jsem také předsedala za těch minulých šest měsíců, a i zde v parlamentu se to dařilo. Víme, že všechny věci, které dnes řešíme, se budou týkat budoucnosti zemědělského sektoru. Nyní bych chtěla podrobněji pohovořit o tom, Eh, jaká práce byla učiněna za španělského předsednictví. Za prvé jsme jednali o budoucnosti společné zemědělské politiky. Jedná se o budoucnost zemědělství a o budoucnost společné zemědělské politiky. Zde i toto odvětví bylo poznamenáno ekonomickou i finanční krizí, což mělo záporný dopad na celou Evropskou unii. Evropská komise se snažila jaksi komplexně reagovat na tuto krizi ve formě strategie 2020. Tato strategie představila ambiciozní program, který měl vyřešit eh, problémy, který měl reagovat na výzvy a eh, také který chtěl pomoci Evropě dostat se z této ekonomické krize. Zemědělství a společná zemědělská politika jsou neodmyslitelnou součástí této strategie. Španělské předsednictví to také tak chápalo a stejně tak tomu rozuměla i Evropská komise. Máme zde konkrétní závazky, která jsou, které jsou i součástí závěru rady, eh, vlastně té jarní rady i té červnové rady kde se zdůrazňuje význam zemědělství a společné zemědělské politiky. Hovoří se o tom, že to je nedílnou součástí strategie 2020 a že to je také klíčovou prioritou této strategie. Španělská španělské předsednictví se velice snažilo zakomponovat eh, tyto otázky do strategie 2020 a konaly se konference v březnu a také druhá během neformálního zasedání, která se konala v Meridě v květnu. Také se konaly ještě další schůze s členskými státy a také se zástupci zemědělského odvětví. Tato, tuto práci také Eh, podpořila většina členských států a také i zástupci různých eh, zemědělských agentur a organizací celé Evropy, různá družstva, také zástupci mladých zemědělců, Evropská komise i předsednictví. Během tohoto období také došlo k významnému pokroku, zejména co se týče zavedení nových významných nástrojů, které měly řešit krizi a které měly také vycházet z konkrétních situace. Mm, Byly také přijaty závěry předsední, eh, většinou delegací a také eh, za spolupráce tzv. trojky, to znamená kromě španělského předsednictví ještě belgického a maďarského předsednictví. Chtěla bych vás ještě upozornit na nejdůležitější úkoly, které se nám podařilo splnit během minulých šesti měsíců. Tyto úkoly usilovaly o to, aby zemědělství a společná zemědělská politika se mohly stan- stát takovým systémem, na, kterým, na který se budeme moci spolehat i po roce 2013. Je tedy důležité, aby ta společná zemědělská politika byla silná a odolná. Španělské předsednictví společně s dalšími evropskými orgány, zejména Evropský, Evropského parlamentu, a také děkujeme eh, panu Paulo de Castrovi, předsedovi tohoto výboru, kteří všichni pochopili strategický význam zemědělství a také pochopili důležitou úlohu, kterou hraje pro růst, eh, zaměstnanost, pro vytváření pracovních míst a také pro zachování eh, regionů a pro zachování života na venkovech v různých oblastech. Také je zde i důležitost udržitelného zemědělství pro budoucnost, takového zemědělství, které bude šetrné k životnímu prostředí. Naše práce vychází z klíčových dokumentů, které se týkají zemědělství a rozvoje venkova. Také jsme brali v úvahu vaše názory, to se odráží ve zprávě pana Leona, kde se hovoří o různých těchto eh, obavách, o různých věcech. A také rada vzala v úvahu eh, stanovisko tohoto parlamentu, které se týká zemědělské politiky. Pokud se podíváme na uplynulých šest měsíců tak si vzpomínáme, že na začátku jsme jednali o možnostech toho, jak vytvořit ze společné zemědělské politiky integrální nedílnou součást strategie 2020. A dnes můžeme říci, že se nám to podařilo a já bych to chtěla rozhodně podtrhnout. Podařilo eh, také mm, zde bylo mnoho práce, mnoho soustředěné práce a bylo vyvinuto mnoho úsilí aby se nám podařilo zahrnout tuto politiku SZP do strategie 2020. Já bych chtěla všem poděkovat, všem, kdo se podílel na této práci. Je zde ještě mnoho věcí a otázek, které se týkají potravinového a zemědělského sektoru. Klíčovou otázkou je také fungování potravinového řetězce. Dále jsou zde otázky jako je transparentnost, tvorba cen, posílení také posílení producentských organizací a také eh, různých dalších eh, organizací v rámci zemědělství. Proběhly různé diskuse a různá jednání a nakonec předsednictví přijalo závěry, ve kterých se zdůrazňuje důležitost eh, udržitelnosti tohoto nebo uvnitř tohoto potravinového řetězce. Také je ještě důležité eh, vůbec provést konsolidaci celého agropotravinářského sektoru a posílit tento sektor. Na tom jsme se shodli a během šesti měsíců jsme také uspořádali tři semináře, které se týkaly konkurenceschopnosti v zemědělském odvětví a všechny semináře měly velice slibné výsledky. Chtěla bych také vyjádřit spokojenost s se zprávou pana Bového, která se týká fungování eh, potravinového eh, trhu, která byla schválena a mě to velmi těší. Ještě se můžeme podívat na další otázky, které jsme řešili. Jedna z těch otázek se týkala konkurenceschopnosti evropského výrobního modelu. Zde je důležité, že Rada ministrů, která bude zasedat zítra, bude o tomto eh, vlastně jednat, co by o čísle jedna, bude to vlastně číslo jedna celého pořadu jednání. A my budeme nadále pokračovat v tom, abychom eh, zajistili bezpečnost a eh, zabezpečení potravin. A také je důležité Eh, aby všechny nástroje, které budeme mít, eh, přinášely přidanou hodnotu a také posilovaly konkurenceschopnost. Musíme také mít na paměti to, že technické normy Evropy musí eh, být ještě vědecky přeskoumány. Ehm, také, za tím účelem také provedeme různé studie dopadu a také i ekonomické studie dopadu nebo studie ekonomického dopadu. Máme zde také nové nástroje, které mají posílit celý, celé agro eh, potravinářské eh, odvětví a také to má být eh, za účelem zlepšení služeb zákazníků, spotřebitelů. A na začátku našeho předsednictví jsme hovořili o velice důležitém úkolu, kterým je rovnost mužů a žen. To bylo takovým, jednou z takových priorit celého španělského předsednictví ve všech oborech. Ehm, Naším cílem bylo to, aby se e, téma rovnosti mužů a žen stalo něčím e, takovým tématem, které bude ve všech oborech a bylo to také důležité i pro rozvoj venkova. A co se týče rozvoje venkova, tak jsme chtěli podpořit roli žen. Je důležité hovořit o rozvoji venkovských oblastí, protože musíme podporovat rozvoj právě v těchto oblastech a je také důležité posilovat roli žen. Co se týče e, rovnosti mužů a žen, tak o tom se také bude hovořit na radě ministrů vlastně vůbec poprvé. Komise také vůbec poprvé sdělila, že považuje e, důraz na rovnost mužů a žen za klíčovou a nedílnou součást společné zemědělské politiky a my jsme také velice rádi slyšeli, že i Evropský parlament připraví zvláštní zprávu na toto téma a jmenuje zvláštního zpravodaje. Jedná se tedy o rovnost mužů a žen v zemědělství a v rozvoji venkova. Máme zde zprávu o ženách eh, v zemědělství ve venkovských oblastech a také se těšíme na bohatou výměnu názorů na toto téma. Svou Eh, prezentaci bych chtěla zakončit ještě výčtem několika věcí, na které jsme kladli důraz. Za prvé je to pokračování procesu zjednodušení, zjednodušení evropské legislativy, zejména v otázce takzvané podmíněnosti. Chtěla bych také pogratulovat všem, kteří vyvinuli velké úsilí v tom, aby byla zlepšena opatření na, v úrovni zejména těch nejvzdálenějších regionů. A o, i o tomto bodu nyní vlastně se bude jednat v rámci spolurozhodování. Během těch uplynulých šesti měsíců jsme čelili mnoha výzvám, ale dokázali jsme dosáhnout mnoha pozitivních výsledků a jsme velice rádi, že jsme eh, mohli převzít předsednictví Rady Evropské unie v, v momentu, který je tak důležitý pro celé zemědělství a pro celé odvětví evropského zemědělství. Doufám, že já jako zástupkyně španělského předsednictví a španělského ministerstva jsem byla schopná dostat eh, vašim očekáváním i očekáváním, která měli naši občané. A chtěla bych vám nakonec všem poděkovat. Chtěla bych poděkovat všem členům tohoto výboru za jejich podporu eh, v těch mnoha jednáních, která proběhla za našeho předsednictví. Když se setkávali jsme se jak zde v Evropě i mimo Evropu, a myslím si, že do velké míry bude záležet eh, právě na vás, jak bude vypadat budoucnost zemědělství. Já doufám, že budeme pokračovat ve stejném duchu spolupráce i v následujícím belgickém předsednictví. Programy, které jsme také připravili a zahájili společně s Belgií a Maďarskem, to jsou další předsednictví, která budou následovat po nás, tak eh, ta um, tak my budeme tedy spolupracovat a doufáme, že budete spolupracovat i vy s námi a těšíme se na další spolupráci s Evropským parlamentem. Děkuji. Mnohokrát děkuji, Eleno. Mnohokrát děkuji za toto úžasné šestiměsíční předsednictví. Předsednictví, které, jak jste právě řekla, znamenalo výrazné kroky ku předu. Jedná se o předsednictví, které učinilo důležitý, důležité kroky v oblasti zemědělství nebo v Radě pro zemědělství, v Radě pro rybolov i v Radě pro životní prostředí. A mnohokrát děkuji za vaše nadšení, za vaše odhodlání, také za výborné vztahy s parlamentem. Jednalo se o týmovou práci. Pracovali jsme jako jeden velký tým. To je něco, co skutečně um, oceňujeme. A velice důležitá byla rada v Medidě, kde proběhlo důležité vyjednávání. Takže nyní a předávám slovo kolegům na dotazy. Mnohokrát děkuji. Pane předsedo, já jsem se domnívala, že nejdříve koordinátoři dostanou slovo. Nicméně děkuji. Nejdříve se domnívám, že musíme poděkovat Radě ministrů. To, že jste dnes přišla, je nesmírně eh, důležité. A vy jako ministrině jste se hodně snažila s námi spolupracovat v rámci různých pracovních skupin a v rámci různých seminářů. Uznáváme, že španělské předsednictví se snažilo, pokud jde o dosažení rovnosti žen a mužů. To je zcela zásadní otázka. Ženy hrají důležitou roli ve rozvoji venkova. To je něco, co se opakovaně zdůrazňovalo během španělského předsednictví. A tato otázka, stejně tak jako různá opatření přijatá na podporu žen, jsou velice podstatná. Nyní k otázce zemědělství. Já nemohu plně, plně soust, souhlasit s pozitivním hodnocením toho, čeho bylo dosaženo za posledních šest měsíců. Vy jste hovořila o některých aspektech. Za prvé, SZP po roce 2013, co se stane s přímou podporou, co se stane s druhým pilířem, co se stane A z pilíři budeme mít jeden nebo dva pilíře na nejvýš? a bude všechno zredukováno pouze na jeden pilíř, a to vzbuzuje určité obavy. A co spolurozhodování? Jaká bude budoucnost vztahu mezi institucemi, vztahu mezi parlamentem a radou? Také je důležité podívat se na různé otázky související se společnou zemědělskou politikou. Já nevím, jestli byly učiněny dostatečné kroky pro reformu SZP. A země jako je Švédsko, Finsko, Maďarsko a i Španělsko možná neučinili nutné kroky. Neprovedli ty snahy, které byly nutné. Dalším důležitým tématem je strategie EU 2020. Zahrnuje různé aspekty, včetně zemědělství. Zemědělství musí být zahrnuto odpovídajícím způsobem do strategie EU 2020. Já doufám, že vy jste to dostatečně zohledňovali. Ale nevím, jestli se to vydařilo. Já se domnívám, že toto předsednictví proběhlo bez ehm, velkých eh, nějakých eh, výrazných výsledků v oblasti zemědělství a rozvoje venkova nic nebylo, eh, nic podstatného nebylo uděláno, pokud jde o, o kontrolu na hranicích, například eh, o kontrolu na hranicích s Marokem. A vaše předsednictví nedokázalo dosáhnout žádné dohody s Marokem, pokud jde o ochranu hranic. Zároveň nebylo učiněno nic, pokud jde pokud jde o některé další otázky. Co chcete dělat v budoucnosti s zemědělskou politikou? Santos Luis. Pan Dos Santos, prosím. Děkuji, pane předsedo. Rád bych také přivítal paní ministrině. Chtěl bych poděkovat, že jste přišla mezi nás. Chtěl bych poděkovat eh, španělskému předsednictví. Skutečně jste se vedli velice dobře. Velice pečlivě jsem sledoval celkový vývoj během jménem své politické skupiny a osobně bych vám chtěl ještě jednou poblahopřát, protože skutečně vaše předsednictví bylo dokonalé. Byly tady velice obtížné otázky a vy jste člověk, který byl vždy k dispozici. Vždy jste nás podporovala, byla jste ku pomoci. Evropský parlament skutečně cítil vaše podporu, také jste učinila velké osobní oběti. Setkala jste se, se jste se se zástupci politických skupin, se zástupci výrobců, farmářů a tak dále, čili všichni byli zcela jistě velice spokojení se španělským předsednictvím. Vaše Předsednictví bylo také výborné z hlediska strategie Evropa 2020, protože zemědělství je zcela jistě jednou z klíčových eh, oblastí této politiky. Ve strategii Evropa 2020 eh, se nečteme příliš mnoho o zemědělství jako takovém, nicméně vše, co tam je ohledně zemědělství je díky španělskému předsednictví. Co se týče společné zemědělské politiky a podmínek, tak si myslím, že tyto podmínky jsou velice dobré. Byl jsem velice milé překvapen. Viděli jsme úžasné snahy eh, v mezinárodním duchu, takže budujete společnost zemědělskou politiku do budoucnosti. Budete nám chybět, to je jisté. A doufáme, že v budoucnosti budou všichni na Slovenice tak úspěšní, tak jak jste byla vy. Děkuji, Luisi. Děkuji, pane předsedo. Paní předsedkyně rady. Chtěl bych vám poděkovat za to, že jste dnes přišla mezi nás do výboru. A také za tu práci, kterou jste odvedla během španělského předsednictví. My zde ve výboru nepracujeme podle politických skupin. A pracujeme především věcně a chceme věcná rozhodnutí. Já zde mám určitý problém. Mám problém s tím, nalézt nějaké výsledky španělského předsednictví, pokud jde o věcná rozhodnutí. Hovořila jste o strategii 2020. Mě by zajímalo, co pozitivního jste vnesla do této strategie EU 2020. Španělsko je velkým členským státem a také pro strategii EU 2020. A pro mě je velice významné, aby Španělsko a přispělo pozitivním způsobem k budoucímu rozvoji SZP. Jak už řekli kolegové přede mnou, a je zde otázka, zda by měla, měly být eh, dva pilíře, jak bude vypadat spolufinancování a tak dále. Možná k tomu můžete ještě na závěr něco říci. Hovořila jste také o konkurenceschopnosti eh, v potravinářském řetězci. A dnes jsme odhlasovali nutnost zlepšit a pozici zemědělstvu. A mě by zajímalo, jak to chcete, ale něco takového zajistit. A bohužel je zde ale jedna věc, která zůstane Eh, negativně eh, v našich pamětěch, pokud jde o budoucnost eh, společné zemědělské politiky a pokud jde o španělské předsednictví. Jedná se o vyjednávání s Mercosurem. My spolupracujeme s radou a samozřejmě je jasné, že zde budou problémy, pokud nebudeme mít ochranu proti produktům z nějšku. Pokud eh, Mercosur nebude splňovat naše bezpečnostní opatření, poté zemědělská politika pokud tedy zemědělská politika něco takového nebude vy, vy, eh, vyžadovat, poté zemědělská politika nebude pomáhat našim zemědělcům. Já bych vás chtěl požádat o to, abyste se v budoucnosti snažili o ochranu našich zemědělců. Přes veškerou kritiku bych vám chtěl poděkovat za odvedenou práci a doufám, že se nám podaří v budoucnosti nalézt dobrá řešení pro naše zemědělce. Děkuji. Grazie Albert. Do volentieri la parola ai Mnohokrát, Alberta, není má slovo paní Perez. Gracias, señor presidente. Eh, quería comenzar... děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla poděkovat ministrini za to, že k nám dnes zavítala. A také děkuji za práci, kterou odvedla během minulých šesti měsíců, jak v otázkách zemědělství, tak v otázkách rozvoje venkova. Její práce byla vynikající a také je to skutečně aktuální téma, Ehm, vedeme debaty s radou i zde v rámci Evropského parlamentu, které se týkají společné zemědělské politiky a tyto debaty přispěly k, k, ke zlepšení bezpečnosti celého tohoto odvětví, což je také naprosto zásadní, protože nejistota a nedostatečná jistota je e, špatná pro všechny zemědělce, pro všechny zainteresované v tomto odvětví. Zvyšuje to jejich nejistotu a myslím si, že práce španělského předsednictví a v tom i práce Evropského parlamentu e, dokázala vést e, debaty, během kterých se nám podařilo formulovat společnou zemědělskou politiku po roce 2013. Myslím, že nechceme další konfrontace, nechceme další nejistotu, než tu, která již existuje v tomto odvětví. A proto by náš výbor měl iniciovat nová nové signály, nové eh, signály, které mají zvyšovat jistotu zemědělců v Evropě. Měli bychom usilovat o to, aby společná zemědělská politika pokračovala po roce 2013, aby se stala realitou. Také si myslím, že práce španělského předsednictví byla výborná a myslím, že i práce zde v Evropském parlamentu pod vedením našeho pana předsedy a také ehm, zejména díky mnoha našim kolegům, tak tato práce byla také dobrá. Musíme také brát v úvahu roli zemědělství. Myslím si, že ta role se bude zvyšovat. Zemědělství má zásadní roli a je důležité se na to dívat pozitivně. Co se týče žen a venkovských oblastí, tak to je také nesmírně závažné téma. Já sama jsem se zúčastnila různých eh, workshopů a seminářů, kde jsme hovořili o úloze žen na venkově. A hovořili jsme o roli, o budoucí roli žen ve vývoji venkova. Myslím si, že to je velice důležité, musíme to stále zdůrazňovat a i zde v tomto výboru musíme stále klást důraz na to, aby komise i další orgány brali, stále zdůrazňovaly rovnost mužů a žen a také úlohu žen ve vývoji e, venkova. Nakonec chci ještě zdůraznit význam dalších budoucích předsednictví. Čeká nás belgické a poté maďarské předsednictví. Nyní je právě chvíle, kdy musíme sjednotit své síly, musíme všichni táhnout za jeden pro vás. Nesmí se z toho stát nějaké téma, které nás bude rozdělovat, které povede ke konfrontacím, ale naopak musíme ukázat všem lidem, občanům a zemědělcům, že eh, jsme si vědomi Eh, různých eh, věcí a že nakonec tedy to naše vědomí přetavíme v konkrétní opatření. Děkuji. Děkuji, říká pan předseda, pan Sikoryský. Minister, bardzo vážné kwestie svůj velice, velice děkuji. Paní předsedkyně, hovořila jste o velmi eh, významných věcech ve své prezentaci. Také jste zmínila zemědělsko-potravinářské odvětví a řekla jste, že toto odvětví je zásadní pro budoucnost Evropy. Dále jste hovořila o udržitelném vývoji a o tom, proč je důležité tento vývoj dále podporovat a rozvíjet. Hovořila jste také o konsolidaci v sektoru. Dále jste zmínila evropský výrobní model a také jeho mm, jeho konkurenceschopnou nebo konkurenční povahu. To jsou všechno věci, které jsou pro mě velmi důležité a v tomto kontextu bych rád položil následující otázku. Máme zde omezení. K, eh, e, zavedené Argentinou na obchod s Evropskou unii. Zajímalo by mě, jaký, jaká bude stanovisko Evropské unie Myslím si, že je důležité učinit určité kroky eh, na eh, svět, ve Světové, organiz, světové obchodní organizaci. Možná bychom měli pozastavit některé dohody se zeměmi Mercosuru. My jsme eh, dost šokováni, že tři dny, že po třech dnech, kdy znovu začala ta jednání, Argentina Eh, vlastně jste přijala tato omezení a tato omezení, tato omezení mají eh, velice velký dopad. Víme, že na konci června a na začátku července eh, budou probíhat druhá kola vyjednávání a my bychom rádi věděli všechny informace a velice rádi bychom věděli vždycky aktuálně, jak ta jednání pokračují. Zatím nám bylo sděleno, že se jedná pouze o technické věci, pouze o technické záležitosti, ale najednou se domníváme, že to budou vlastně plnohodnotná vyjednávání, která se nebudou týkat pouze těch technických věcí. Já mám trošku pocit, že se zde zbavujeme rodinného stříbra, protože my se vzdáváme svých zájmů já, nech, já chápu tedy, že eh, je třeba liberalizovat obchod, ale nemělo by to být na škodu našeho zemědělského odvětví, protože naši zemědělci musí být přece chráněni a minimálně musíte hovořit s našimi zemědělci, musíte jim vysvětlit, co se vlastně děje a proč dochází k takovým rozhodnutím. Já mám pocit, že se to všechno odehrává jaksi potají a zavádí se nějaká opatření, jak se zadními vrátky. A já si myslím, že to není správné. Myslím si, že vědomě tím škodíme eh, evropskému zemědělství. A tím se dostávám ještě k dalšímu svému komentáři. Vy sama jste hovořila o konkurenceschopném evropském modelu a o konkurenceschopné evropské zemědělské politice. Já se domnívám, že zde potřebujeme určitou stabilitu. Mm, myslím si, že je to, eh, že, že se, mm, jsou zde určitá opatření a eh, jako i třeba vyjednávání s Mercosurem a prosím o vysvětlení. Presidente, señora ministra, yo también... Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Paní předsedkyně, chtěl bych vám také poblahopřát k vaší práci a chtěl bych vám říci, že vaše práce byla skvělá, ale bohužel to říct nemůžu, protože je tady celá řada věcí, které se neřešily. Chápu, že zemědělství ne, není prioritou pro španělskou vládu a nebylo to ani prioritou během vašeho předsednictví. V podstatě jsme promarnili šanci. Promarnili jsme šanci spolu, spolupracovat v tomto strategickém sektoru spolu s farmáři, zemědělci, abychom vytvořili společné kompromisní politiky. A bohužel tato šance byla naprosto promarněná. Byly tady provedeny různé studie a objevila se celá řada problémů, které se vůbec neřešily. Myslím si, že tady celá řada nedodělaných eh, dokumentů. Když se podíváme na eh, dohodu o volném obchodě, tak pravda, dosáhli jste určitých úspěchů, pochopitelně jsme vám k ním poblahopřáli, nicméně ministerstvo zemědělství, nebo vy jste neřešila konkrétní otázky v oblasti dohod o volném obchodu. Opět nevím, kde bylo ministerstvo zemědělství, když se řešila dohoda o volném obchodě. Ale prostě tyto otázky v oblasti zemědělství nebyly vyřešeny. Také když se podíváme na dohody z Mercosuru, tak eh, opět jste nebyli přítomní. Kde bylo vaše ministerstvo, když jsme podepisovali smlouvu s Marokem. Tato dohoda je naprosto nevýhodná, negativní pro španělské zemědělce. A také je tady problém s různými podvody. Čili tady jste vůbec nezasáhli Čili je tady celá řada problémů, které se nevyřešily, celá řada promarněných příležitostí. V oblasti zemědělství jste sice zajistili určité úspěchy, ale člověk se ptá, zda jste dělali dostatek. Myslím si, že ne. Těm kolegům, kteří jste atzinīgus Děkuji. Chtěl bych poblahopřát eh, k vašim úspěchům. Chtěl bych eh, poblahopřát konkrétně paní Espinoze eh, během šestiměsíčního předsednictví a skutečně si všichni dovedeme představit, že tento úkol byl nesmírně obtížný. Během šesti měsíců jste měli vytvořit a zrealizovat jednotlivé projekty, dohodnout se spolu s 27 členskými státy. Jsem zde novým poslancem a je poprvé, kdy Lotyšsko eh, tedy takto vystupuje a věřím, že všichni dohromady, všichni poslanci v Evropském parlamentu si uvědomují přínos vlády řešení, pro řešení problémů, které jsou pro nás velice závažné a důležité. Čili z tohoto důvodu stanovisko vlády nedospělo k vytvoření skutečné zemědělské politiky, která by byla společná. Setkal jsem se se svými voliči a slyšel jsem jejich dotazy. Proč se bavíte o společné zemědělské politice do roku 2013, do roku 2020, když nejste schopni zodpovědět jednoduše na konkrétní dotazy. O jaké politice se bavíme? 40 milionů eh, lidí se nachází na Prahu chudoby v Evropské unii a na druhé straně jsou zaváděna nejrůznější opatření, omezující opatření v oblasti zemědělského potravinářského řetězce. Další věc, proč přímé platby nejsou spojovány s výrobou Vím, že situace Lotyšska je velice zvláštní, protože nemáme k dispozici příliš mnoho zemědělské půdy. A navzdory tomu, že potřebujeme zemědělské a potravinářské produkty nejen v Evropské unii, ale i ve světě, hektary, které nejsou využívány pro zemědělskou výrobu, ale podstatě tato půda nepřispívá ke zvýšení zemědělské produkce. Čili sem souhlasíme se svými voliči. Přímé platby by se měly pojít přímo e, s výrobou na plochu. Nemůžeme vyplácet přímé platby, protože tyto parcely potom nemusí být využívány pro zemědělskou výrobu. Další otázka, která se týká také plateb. Možná je to chyba lotické vlády, pokud tyto přímé platby jsou nižší pětkrát nebo šestkrát od toho, co dostávají farmáři ve starých eh, členských státech, protože když jsme se připojili k Evropské unii, tak všichni chtěli zrychlit tento postup a v tuto chvíli si uvědomujeme, že tyto platby nejsou spravedlivé. Nehovořím o samotných částkách, ale o principu, který používáme. Během šesti let Lotyšsko, které se připojilo k Evropské unii, doufalo, že se tyto platby změní, tedy že to vyplácení bude spravedlivé. Ale když se díváme na pří, příští období, tak jsme doufali také, že tam dojde k určitému přizpůsobení pladeb, ale nevypadá to tak. A pokud rozpočet pro zemědělství se nezvýší, nebo pokud se zvýší velice málo, je to 0,67%, tak nové členské státy nemohou doufat eh, v skutečné uspůsobení, změnu eh, vyplácení eh, těchto částek. Čili mě by zajímalo, co si o této otázce myslíte. Děkuji předem. James Nicholson la parola, e poi... Děkuji, nyní pan Nicholson a pak pan Bové. velice děkuji. Mnoho... Děkuji mnohokrát, chtěl bych také přivítat paní ministrini. Je pravda, že ten začátek byl pomalý, čili stále řešíme staré problémy, které existovaly v minulosti, ale já bych chtěl pohovořit o jednom konkrétním problému, který zazněl několikrát, protože během vašeho mandátu došlo k otevření dohody s Mercosurem. To jsme zaznamenali všichni. A musím se vás zeptat velice otevřeně. V podstatě se snažíme eh, vyrábět vysoce kvalitní potraviny, eh, chceme zajistit vysledovatelnost a když se podíváme na opatření eh, o schodě, kterou musí naplňovat naši farmáři, tak v podstatě žádné potraviny by neměly přicházet do Evropy, pokud by také nenaplňovaly stejné standardy. Čili takovéto potraviny by neměly být dováženy eh, do Evropské unie. Souhlasíte s tím, že žádné potraviny, které nenaplňují tyto eh, podmínky, by měly být tedy dováženy do Evropské unie? V podstatě je důležité to zohlednit i v našem vyjednávání. A další téma, které zaznělo také mnohokrát, a to je zákaz eh, klecí, klecového chovu do roku 2012. Je tady jedna věc. Je důležité, abychom měli spravedlivé podmínky mezi členskými státy. Například v Severním Irsku farmáři, kteří chtějí změnit konvenční eh, baterie na jiné klece, nemají vůbec žádnou finanční podporu. Například v Irsku máme 40 ale měli bychom mít eh, stejné podmínky. Můžete mi říct, eh, jak je to možné, že tomu tak není? Přijde mi to naprosto nespravedlivé. A v celé řadě členských států musíme mít právě rovné podmínky v oblasti chování druže, drubeže. Jste si jistá, že budeme mít dostatek vajec v roce 2012, že všichni v Evropě, kdo budou chtít vejce, budou mít možnost si je koupit. Také vejce, která jsou produkována mimo Evropskou unii, ve starých konvenčních klecích, také mají zrní GMO modifikované, které zakazujeme, tak v podstatě se si jistá, že nebudeme dovážet právě se zemí, kde se budou produkovat? E Děkujeme Jamesy, nyní Oui, tout d'abord, je me joins à mes collègues, évidemment, pour... Euh, Nejdříve bych se chtěl připojit ke svým kolegům a poděkovat předsedkyni Rady pro zemědělství za to, že přišla mezi nás a zhodnotila španělské předsednictví setkala se s Evropským parlamentem již vícekrát. Já si myslím, že je to velice důležité ve chvíli, kdy Evropský parlament získává nové pravomoci. Také bych se připojil ke kolegům, kteří se zeptali na dohodu mezi EU a Mercosurem. Nebudu opakovat to, co zde zaznělo, ale domnívám se, že je pravda, že tato vyjednávání ukázala, do jaké míry je zemědělství využíváno jako určitý předmět vyjednávání. Zemědělství se zde stává určitou obětí a se trácí při tomto druhu vyjednávání. Já si myslím, že při vyjednávání s Mercosurem zde máme velké problémy. Je zde problém týkající se produkce hovězího v Evropě. Já si myslím, že bychom mohli se dostat do podobných problémů jako před 20 lety, pokud jde o ovce a kozy. Jsou zde některé sektory, které jsou velice zranitelné a ty by mohly hodně utrpět. Rovněž probíhala vyjednávání eh, z Peru a výsledek byl značně podivný. V kontextu dohody z Peru bylo vyjednáváno, že do Evropy může být dovážen cukr z Peru, ale ukázalo se, že v Peru se žádný cukr neprodukuje. Takže a pro koho je dobrá takováto dohoda. Možná bych zdůraznil ještě několik dalších bodů. Je potřeba zajistit lepší fungování potravinářského řetězce, o tom jste hovořila, hovořila jste o různých krizích, hovořila jste o tom, že Evropský parlament podpořil zprávu o lepším fungování potravinářského řetězce. Měli jsme také schůzi skupiny na vysoké úrovni o mléce. Když se podíváme na výsledek skupiny Halivel, ukázalo se, že tato skupina žádné efektivní výsledky nepřinesla. Jasně se zde ale praví, že zemědělci musí dostat zaplaceni eh, určité minimum, které pokryje eh, produkci a zajistí jim odpovídající životní úroveň. A to je něco, co musíme zajistit, jinak se budeme jenom pohybovat z krize do krize. A další věc, kterou bych chtěl říci, je, že eh, jste to nebyla vy, kdo převzal iniciativa, iniciativu, pokud jde o geneticky modifikované organismy. Já o tomto tématu často hovořím. Iniciativu převzal komisař Dali který přišel s touto otázkou během vašeho předsednictví. A tato otázka geneticky modifikovaných organismů je důležitá pro občany jako spotřebitele. A byl předložen návrh, úroveň analýzy prováděná EFSOU je snižována a nyní se hovoří o tom, že členské státy budou moci povolovat geneticky modifikované organismy. To je ale řešení, které povede k vnitřním konfliktům na evropské úrovni. Vytvoří to a také tenze v rámci VTO. Mě by zajímalo, jestli se rada tímto tématem nějakým způsobem zabývá a chystáte se o tomto tématu hovořit při následující schůzi. Více než polovina členských států řekla, že zamítá návrh pana Daliho, takže jak to budete řešit? To bylo několik specifických otázek, které jsem vás, vám chtěl položit a těším se na odpověď. A děkujeme, pan Danelis. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Paní předsedkyně rady, chtěl bych vám poděkovat za to, že jste mezi nás přišla a chtěl bych vám poblahopřát a k pozitivnímu hodnocení a práce španělského předsednictví. A v současných podmínkách samozřejmě dochází k těžkému dopadu krize na evropské zemědělce. A zemědělci trpí nestabilitou cen, a nespravedlivou hospodářskou soutěží, nízkými cenami a v Evropské unii i na mezinárodní úrovni jsou ohrožováni zemědělci z jiných eh, zemí mimo EU, které nedodržují stejné standardy v zemědělství jako Evropská unie. Zdá se, že se zde eh, do jisté míry vracíme k situaci v roce 1995 a k dotacím na hlavu. V současné době se bez nějakých výsledků snažíme zlepšit situaci, aspoň dočasně zlepšit situaci zemědělců. A komise se rozhodla znovu zahájit vyjednávání s Mercosurem. Řada kolegů na tuto otázku poukázala a to ukazuje, jak podstatná tato dohoda s, je, s Mercosurem je. Samozřejmě obchodní vyjednávání může často eh, vést k tomu, že všichni budou z výsledku profitovat, ale v oblasti zemědělství zde existují velké problémy. V oblasti různých produktů by mohlo dojít k tomu, že zem, evropští zemědělci budou výsledkem trpět. Takže já bych vás chtěla požádat, abyste něco řekla a k této situaci, abyste nás informovala o záměru rady, pokud jde o názor komise k této otázce. Grazie, onorevole Danellis. Mnohokrát, mnohokrát děkujeme panu Danelis. Dále další řečnice. Eh, avant tout, je voudrais vous remercier de l'attention que vous avez bien voulu. Paní ministrině, chtěl bych vám moc poděkovat, že jste během šesti měsíců navštívila náš výbor během svého předsednictví. V lednu jste slibovali celou řadu věcí. Sama jste řekla, že Komise začala pracovat až v únoru, vaše země měla interní problémy, takže jste museli mobilizovat své síly, ale v zásadě naši zemědělci během španělského předsednictví zaznamenali znovu otevření vyjednávání s Mercosurem a rada byla vlastně mlčela o tom, jak bude postupovat komise. Musíme také připomenout, že práva dodatečné výroby, které přicházejí z jiných koutů světa, tak v podstatě co budeme dělat, když pěstujeme dobytek a potom nám maso přichází z Jižní Ameriky. Také máte na starost životní prostředí a Evropský parlament si uvědomuje velká rizika klimatických změn, ale co se týče eh, masa, které přichází eh, z Jižní Ameriky, tak v podstatě to znamená také ztrátu amazonského pralesa, který se musí vykácet. Čili musíte být koherentní v našich záměrech, také v konkrétních činech, protože eh, do toho se zapojí všechny naše evropské instituce. Dále reakce rady na text, který se připravuje na půdě komise. Komise je chce ještě modifikovat, týká se to zeleniny a ovoce. Vaše země, která je ve Středomoří, je, eh, se zabývá touto otázkou přímo, čili v podstatě eh, ještě eh, neznáme konečný, konečný verdikt nebo řešení. Dále zpráva orientace společné zemědělské politiky. To je zpráva, která se bude přijímat příští týden ve Štrasburku. Mohla byste nám říci, jaká je reakce rady, která se týká orientace našeho výboru a také máte na starosti životní prostředí a zemědělství. Mě by zajímalo, jaké je stanovisko rady v tuto chvíli, která se týká Eh, zavedení opatření ohledně pesticidů. Víme, že tady jsou velké rozdíly v praktikách v jednotlivých členských eh, státech a je eh, dobré, abychom to sjednotili na našem vnitřním trhu. Děkuji za pozornost. Děkuji, Michelle. Elizabeth. Děkuji, Elizabeth. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Paní ministrině, já bych vám chtěla mnohokrát poděkovat. Chtěla bych vám poděkovat především za ty menší věci. Především pokud je o spolupráci na směrnici o pokusech na zvířatech. My spolu s vašimi službami jsme řádně diskutovali a dospěli jsme díky spolupráci k dobrému kompromisu. Bylo to těžké téma a já bych chtěla poděkovat všem vašim spolupracovníkům, které se tímto tématem zabývali. Naše obavy týkající se SZP se té slyšela už od kolegů. Jedná se o skutečně velké obavy. Jsme výborem, který by se chtěl postarat také o to, aby evropští občané, všech 500 milionů evropských občanů, mělo dostatek potravin. Máme obavy z toho, že zde máme velmi vysoké standardy a že tyto standardy i v oblasti ochrany zvířat nejsou dodržovány na celém světě. Někdy nemohou být dodržovány všude. Dohoda s Mercosurem, stejně tak jako bilaterální eh, dohoda s Kanadou, my skutečně přinášejí obavy, podobně jako ostatním kolegům. Domnívám se, že musíme udělat všechno. My jako výbor, parlament, komise, rada musíme udělat všechno proto, aby evropské zemědělství v dlouhodobém výhledu bylo konkurenceschopné a mohlo dále fungovat. Já vám děkuji za veškeré vaše aktivity. Děkuji vám za vaši iniciativu týkající se žen na venkově. My jsme o tomto tématu hovořili ve našem výboru. Já se domnívám, že ženy jsou velice důležité ve všech oborech. My na tomto tématu budeme dále pracovat prostřednictvím zpráv z vlastní iniciativy. A já doufám, že eh, najdeme, eh, nalezneme dohodu také, pokud jde o druhý pilíř. Děkuji, děkuji paní eh, Jekle, nyní pan Glattenfelder. Děkuji, pane předsedo. Španělské předsednictví mělo na svou práci dost obtížnou dobu. A nemyslím, jsou zde tedy pouze určité malé úspěchy, ale na španělské předsednictví budeme vždycky vzpomínat eh, vlastně kvůli tomu, že byla znovu zahájena jednání s Mercosurem. To bude taková věc, kterou si vždycky budeme pamatovat ve spojitosti se španělským předsednictvím. Když byl představen program španělského předsednictví, tak parlament nebyl dostatečně informován o tom, že mají být znovu zahájena vyjednávání s Mercosurem. Pokud bychom byli bývali, byli informováni, pokud bychom měli příležitost vyjádřit naše názory, eh, protože tak, tak eh, my vlastně až teprve teď můžeme vyjádřit náš názor a naši kritiku. Znovu zahájení těch jednání je neúspěchem, protože vycházel, vycházel z mandátu eh, za rok, za roku 1990. Nicméně od roku 1990 se svět dost výrazně změnil a i Evropská unie prošla velkou změnou jsou situace naprosto rozdílná a v tomto odlišném kontextu je možné znovu zahájit eh, ta vyjednávání pouze pod novým mandátem, které by získalo předsednictví. A tento nový mandát by musel brát v úvahu různé skutečnosti, zejména rozšíření Evropské unie, máme nyní 27 členských států, a ten nový, mm, bylo by zapotřebí tedy nového mandátu, Nový mandát by měl také brát v úvahu otázky, jako je změna klimatu a vůbec globální otázky ochrany životního prostředí a také ochrany dobrých životních podmínek pro zvířata. Španělské předsednictví tento mandát nemělo a proto musíme za ta jednání ukončit protože v tom nelze pokračovat. Nelze pokračovat v tomto mandátu, je zapotřebí nový mandát. 20, l'onorevole Dodds e poi l'onorevole Jar. Máme poslední dva řečníky, pana Dodds nejdříve. Máte slovo. Paní Dodds. Děkuji, pane předsedo. Paní předsedkyně, podobně jako ostatní kolegové, bych vám chtěla poděkovat za to, že jste dnes přišla. Mám čtyři nebo pět bodů, která, které bych chtěla přednést. Podobně jako ostatní kolegové, Eh, jsem, mám určité obavy z toho, že španělské předsednictví nemělo dostatečnou kontrolu, pokud jde o vyjednávání s Marokem. Odkazuji na specifický problém, eh, který měl vliv na bezpečnost producentů eh, v, severním Irsku, Skotsku a Nizozemsku. A bylo odmítnuto Eh, byl odmítnut vstup vyprodukovaným bramborám v této oblasti, nebo sazenicím brambor. My se domníváme, že to představuje velký problém, který je třeba řešit a především před další sezónou. A pro nás, jako Severní Irsko, je to nesmírný problém. A je to problém pro lidi, kteří pracují v tomto sektoru. Podobně jako ostatní kolegové máme velké obavy, pokud jde o vyjednávání o obchodu s Mercosurem. Pro Severní Irsko by mohl být výsledek eh, naprosto zničující. Mohl by zničit eh, produkci hovězího masa v Severním Irsku. A my děkujeme, že jste spolupracovala s naším výborem, ale přesto toto vyjednávání s Mercosurem bylo zaháděno, aniž bychom o tom věděli. A to samozřejmě není dobré, pokud jde o naši spolupráci. Dále k reformě SZP a podobně jako ostatní kolegové chceme silnou SZP, která potřebuje odpovídající rozpočet. Já jsem také ve výboru pro rybolov, někteří další kolegové jsou tam také. Možná byste nám mohla říci, jaký je váš postoj, pokud jde o regionalizaci této politiky. Zdá se, že to je nesmírně důležitá otázka s ohledem na vstup Lisabonské smlouvy v platnost. Děkuji. Děkujeme paní Doc, nyní Jan. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji za vaši ochotu vést s námi dialog během vašeho předsednictví. Já se domnívám, že společná zemědělská politika je úspěšná, a protože se nám podařilo eh, zajistit dostatek potravin pro občany v EU, ale úspěšná také proto, že se nám podařilo zajistit to, aby zemědělci přijali, že eh, musí produkovat podle odpovídajících standardů a bezpečnostních standardů, které požadují spotřebitelé. Já se domnívám, že zde máme dobrý dialog mezi spotřebiteli a zemědělci. A tyto standardy eh, jsou uvnitř Evropské unie nesmírně důležité. Zemědělci pochopili, že spotřebitelé nechtějí jenom eh, potraviny, které neobsahují škodlivé látky, ale také potraviny, eh, které byly vyprodukovány specifickým způsobem. A proto je velice znepokojující ve chvíli, kdy u importu se tyto standardy nedodržují. Já podporuji kolegy, kolegy, kteří velice kriticky hovořili o vyjednávání s Mercosurem. Já bych se chtěl zeptat, jak hodláte řešit eh, tento protiklad, eh, tento rozpor mezi standardy uvnitř Evropské unie a standardy u importovaných výrobků. Já si myslím, že to je naprosto zásadní otázka, především pro evropské zemědělce. Mnohokrát děkujeme panu Járovi a pan Martinez, místo předseda. No tenía la intención de intervenir, entre otras cosas por... Velice děkuji, pane předsedo. Já jsem Tady mm, můžu, můžu říci, že vlastně souhlasím co, s tím, co řekli mi předřečníci pan Garcia a pan Kamsula. A, ale e, musíme hovořit o něčem, co mě osobně šokovalo. My jste ve výboru, nebo já sám už se věnuji e, otázkám vývoje, také si musíme uvědomit, že dnes žijeme ve 21. století, nikoli v 19. století. Takže musím souhlasit s tím, když říkáte, že jednání, o kterých se hovoří, musí vyžadovat také dož, dodržování, přísné dodržování všech eh, hygienických a fitosanitárních opatření. Je také důležité, aby všechny produkty, které jsou dováženy z jiných kontinentů, eh, byly kontrolovány. Je důležité, aby podmínky a standardy byly rovnocené, aby to všechno bylo rovnocené stejně eh, tak, jak to platí pro evropské producenty. Jaký je tedy problém, s, co se týče Mercosuru? um, hovoří, um, ta jednání probíhala, ale zatím ještě nebyly ža- pro- projednány žádné dohody, ještě nebylo nic podepsáno. Ta jednání uh, byla jaksi mm, zamrzlá po mnoho let. A já jsem si nevšiml, že by si někdo stěžoval. A nyní už eh, eh, vlastně ta jednání tedy byla odblokována. Dále, co se týče obchodu, tak eh, těch jednání se účastní členové, eh, zástupci členských států. Jedná se vlastně o to, že se snažíme překonat takový ten mrtvý bod a pokud tedy se dostanete z té slepé uličky a znovu začnete vyjednávat, tak eh, zde, zde se hovoří o tom, že to bude naprosto katastrofický scénář pro Evropu. Ale já myslím, že ne, prostě jsme se dostali ven ze slepé uličky. Já sám si však uvědomuji určité problémy. Někteří politici eh, z té celé deset, celá desetiletí prosazují volný obchod. Pro některé politiky je volný obchod eh, jaksi takovým svatosvatým fenoménem. A najednou se zde překlápíme do určité protekcionistické lobby. Já si myslím, že to je naprostý protiklad. E, jsou to vlastně protikladné postupy a je důležité, aby všichni, kdo e, kteří prohlašují takové věci, tak aby si to uvědomovali. Také eh, někteří levicoví kolegové zde, kteří velice často prohlašují, že máme být solidární se třetím eh, světem, tak najednou zde říkají, no já nevím, jestli skutečně máme dovolovat, eh, aby sem si ty země mohly dovážet své projekty, své produkty, protože ty produkty neodpovídají našim standardům. Lisabonská smlouva samozřejmě hovoří o povinnostech Lisabonská smlouva hovoří o tom, že volný trh je vlastně takovou značkou Evropskou unie, je to jakýmsi závazkem, je to naší značkou a je to určitá koncepce, která se vyne všemi ostatními politikami. Dohoda se střední Amerikou podle některých ohrožuje určité oblasti produkce, zatímco my se snažíme tyto oblasti podporovat. Snažíme se podporovat živobytí lidí, kteří v něm působí. Máme z té, tyto obavy, tyto obavy musíme zohlednit. Naše vize Evropské unie musí vyrůstat ze solidarity. Přirozeně, že chceme chránit svou vlastní produkci, ale nemůžeme přece stavět eh, překážky eh, proti lidem, kteří v jiných částech světa umírají hlady. Musíme toto skloubit. Musíme skloubit ochranu našich zájmů eh, i s, s dalšími lidmi. Já si myslím, že politic, zemědělská politika španělského předsednictví se snažila Eh, zohlednit obavy našeho zemědělského odvětví a zároveň chtěla ukázat nebo projevit solidaritu se třetími zeměmi. A to my socialisté přece podporujeme. A myslím si, že i Evropané by to měli podporovat. Ko, dibattito che abbiamo avuto, grazie. Děkuji mnohokrát. Je to velice zajímavá, bohatá diskuse. Chtěl bych všem poděkovat za příspěvky a nyní dám opět slovo paní ministrini, aby mohla jít na celou řadu dotazů a na nejrůznější poznámky, které zazněly. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Předtím, než začnu odpovídat na některé z těchto dotazů, je jedna věc, kterou bych vyjasnila. Pan Dantany v podstatě řekl takové prohlášení. Řekl, že Španělsko měla, mělo určité interní problémy a já bych to ráda popřela. Nemáme žádné interní problémy, takovéto problémy jsme ani neměli. Španělsko mělo úplně stejné problémy jako ostatní členské státy. Nacházíme se v situaci mezinárodní krize a tato krize dospěla do Evropy, čili musíme přijmout určitá opatření. Ale mezi těmito opatřeními nejsou žádné rozdíl oproti Velké Británii, Německu, Itálii, Řecku, Portugalsku. Mohla bych jmenovat celou řadu dalších zemí. Takže to bych chtěla na úvod vyjasnit. Nyní bych ráda zodpověděla na vaše jednotlivé otázky. Celá řada z vás hovořila o Mercosuru. Ráda bych eh, souhlasila s tím, co říkal právě pan Martinez. První prohlášení. Mercosur nebyl projednán. Jak dobře víte, vyjednávání Mercosuru byla pouze odložena v roce 2004. to slovo, že ta vyjednávání byla odložená, znamená, že nemusíte zavádět novou dohodu, nemusíte začínat vyjednávání. To by byla úplně jiná otázka. Pokud by došlo k selhání v tak byste museli začít znova, museli byste mít novou dohodu s parlamentem, s radou ministrů a tak dále a museli byste také mít eh, dohodu v rámci kolegia komisařů. Takže tady nemusíte mít žádné obavy, k tomu nedošlo. Nebylo to nezbytné, protože, jak jsem říkala, tato vyjednávání byla pouze pozastavena. Čili to byla jenom taková vsuvka od roku 2000 4 až eh, do období před několika týdny panovala tato situace. A co je naší povinností? Naší povinností je vyjednávat. A jak eh, jsem vždy říkala, doufám, že tato dohoda bude dobrou dohodou, pokud bude spravedlivá. A to spravedlivá na všech úrovních. Žádná ekonomická činnost nemůže být pro někoho výhodná, pro někoho nevýhodná. Pokud odvedeme dobrou práci, tak eh, otevřeme ohromný trh spotřebitelů. O tom se zmínil také pan Martinez. Já jenom dodávám několik slov k jeho poznámkách, čili chtěla bych, abyste se na to zaměřila, bych se na to zaměřili svoji pozornost jako ministrině, jako členka Rady ministrů zemědělství. Musím říct, že to je sdílená odpovědnost. Pokud bychom dosáhli dohody v roce 2004 na Radě ministrů, tedy ministrů zemědělství, tak bychom tuto dohodu schválili a to by se stalo součástí procesu spolurozhodování. To jsem si zaznamenala, ale nesmím zapomínat na to, že tato odpovědnost je sdílená. I když rada schvaluje dohody, tak eh, ji můžete odmítnout. A naopak, musíte s ní souhlasit. A dnes se na to musíme také dohodnout. O to se musíme pokusit. Pokud se nám podaří dosáhnout určité dohody, tak tato dohoda musí být přínosná pro všechny strany, čili nesmí někoho poškozovat. Ráda bych ale zašla ještě dále. Celá řada z vás, kromě Mercosuru, také zmínila otázku dovozů ze třetích zemí. Tady si musíme vysvětlit, o co se konkrétně jedná. Existuje požadavek tzv. rovných podmínek reciprocity, čili každá dohoda, která je podepsaná Evropskou unii, požaduje stejné normy na straně vstupu, reciprocitu, čili takzvaná vysledovatelnost. Tento princip, který uplatňujeme, v podstatě nemusí být naplňována protistranou, pokud dosáhnou stejných eh, výsledků. To jsme probírali v rámci celé řady diskusí, hlavně když jsme se bavili o konkurenceschopnosti. Čili máme novou potřebu, musíme zlepšit daný mechanismus, který používáme. Čili to, co jsme dohodli, nemůžeme zrušit, naopak musíme zlepšit tento mechanismus, musíme tento balíček doslova prodat, poté, co jsme je přijali. Musíme zajistit, aby veškeré podmínky byly náležitě naplňovány. A ve svém projevu jsem zmínila dvě věci. V první řadě jsem zmínila, že zapotřebí je mít vědecké studie. A zde se bavíme o prioritě, čili jakým způsobem provádíme jednotlivé věci, ale zmínila jsem také, že je důležité udělat studii dopadu v oblasti ekonomické, v oblasti sociální a to nám umožní, abychom uchovali ten požadavek tzv. reciprocity. Paní Doc a ostatní poslanci také zmínili otázku Maroka. Paní Iranska si je také změnila otázku Maroka. Myslím si, že se na to musíme podívat trošku z hlediska selského rozumu. Snažili jsme se přesvědčit radu nebo komisi, v podstatě, že jsou tady věci, které již byly vyřešeny. Čili paní Garcia jako poslankyně možná neví, že došlo k ratifikaci této dohody a zdá se mi, že je tady obvinováno španělské předsednictví. V podstatě, že jsme způsobili určité spoždění, čili že jsme nezajistili tuto dohodu v rámci našeho předsednictví. V podstatě musíme postupovat eh, podle běžných postupů. Všechno to trvá určitou dobu, ale musí se to také projednat na půdě parlamentu. A může se stát, že to všechno spadne jako dům z karet, pokud se tam bude řešit nějaký konkrétní argument. Celá řada poznámek zazněla od paní Garcia. Zdá se mi, že je to dost podobné, co se děje ve Španělsku. Ta, vaše politická strana používá úplně stejné argumenty, které jsou používány ve Španělsku. Ne, že bych vám nechtěla odpovědět. Španělsko nemohlo bylo řečeno, že Španělsko nezapojilo nebo nezačlenilo otázku zemědělství do strategie 2020. V podstatě v tom původním textu tam bylo několik řádek, hovoří se tam o společné zemědělské politice, která bude přispívat k rozvoji strategie Evropa 2020. A hovoří se tam o zemědělsko-potravinářském sektoru, který musí být dostatečně konkurenceschopný, který bude oživovat a, a posilovat ekonomiku, bude vytvářet nová pracovní místa a to je určitá reference, která zajistí také budoucnost společné zemědělské politiky. Ale já bych se ráda zeptal ještě na něco jiného. Když se podíváme na veškeré ekonomické aktivity, které jsou prováděny v Evropě, O kolik se psalo tolik jako o společné zemědělské politice? Některé jsou inovativní, některé jsou možná více strategické a jiné už existují už celou řadu let. Řekněte mi, o které politice se psalo stejně tak objemně jako o této politice. Možná se vám to nelíbí, aspoň já vím, že se vám to nelíbí, ale bylo naší povinností a skutečně jsme to udělali na základě koncenzu protože jste se mi také zeptali na konkrétní země. Byla to určitá obvinění, že jsme neposkytli nebo stáhli podporu některým zemím, například Dánsku, nebo se zde hovořilo o jiných zemích. Zítra se bude hovořit ehm, o konkurenceschopnosti na radě ministrů. Ještě nebylo stanoveno nic, co by nám umožnilo eh, zahrnout nějaký bod na jednání Rady ministrů jako bod A. A pokud by chom se na tom neschodli jednohlasně. Nyní je toto téma jako bod A, takže je jasné, že zde existuje skutečný zájem. Byla zde dále řada otázek, na které bych rovněž chtěla reagovat. Pan Olk se ptal na to, jestli eh, první pilíř nebo druhý pilíř spolufinancování nebo nikoli spolufinancování. je potřeba, abychom tyto dvě věci eh, nesměšovali, abychom nesměsovali, nesměšovali předsednictví s Evropským parlamentem nebo komisi s radou. Vy jste odpovědní podobně tak jako já. Já nejsem odpovědná za předkládání dokumentu, za předkládání právního dokumentu obsahujícího návrh. To je něco, co dělá komise. Ale co jsme tedy udělali my? My jsme připravili půdu pro to, aby komise mohla přijít s určitými iniciativami, tak, jak původně řekla. Hovořilo se o konkurenceschopnosti, nebo komise hovořila o konkurenceschopnosti, o otázkách postavení žen, A všechny tyto iniciativy eh, pomohly vytvořit konečný text. Jsou zde některé otázky, jako je například eh, penzijní pojištění, a které bylo zahrnuto do diskuze o řízení trhu. Tento dokument byl předložen radě v únoru a předsednictví to umožnilo učinit určité závěry, které budou použity v obecné diskuzi o SZP. Komise rovněž řekla, že zohlední výsledky této diskuze. Až nastane čas pro předložení kompletního návrhu. Komise má tedy určitou odpovědnost. Já nechci komisi z něčeho obvinovat, ba naopak. Komise byla ochotná spolupracovat s předsednictvím? A velice intenzivně spolupracovala s jednotlivými odděleními rady, aby tak bylo možné o věcech diskutovat řádně na radě ministrů. Vždy tomu tak bylo. Někteří z vás možná mají více zkušeností než já. Když se začne od nuly, potom jednání někdy trvá 5-6 let, než dojde k odsouhlasení, ke schválení nějaké legislativy. A my jsme měli předsednictví pouze 6 měsíců. Nebylo eh, možné prosadit všechno. To je realita, kterou musíme zohledňovat. Z tohoto důvodu máme trio předsednictví, máme společný pracovní program, aby zde existovala určitá kontinuita. Také aby zde eh, nedocházelo eh, k nějakému narušení při přechodu mezi jedním a druhým předsednictvím. Španělské předsednictví eh, stanovilo směr. Španělské předsednictví urychlilo práci pracovních skupin, učinilo také závěry. Vy se tomu možná smějete, ale jednoho dne to uznáte. Španělské předsednictví dospělo k jednohlasným, k jednomyslným závěrům v radě. Nyní musí komise předložit odpovídající iniciativy. Byly zde zmíněny některé další body, některé velmi specifické body. Pan Nicholson se například ptal na situaci v roce 2012. Ptal se na chov drůbeže. Já jsem už dříve hovořila o tomto tématu. O klecovém chovu. Vedla jsem rozhovory s komisařem Dálím a on mi řekl, Řekl to také na tiskové konferenci, proto to zde mohu zopakovat, protože to není, nebyl žádný soukromý rozhovor. Komisař Dali hovořil o blahu zvířat a o standardech chovu. A o tom, jak jsou tyto standardy dodržovány v jednotlivých členských státech. Iniciativy, které jsou předloženy, musí zohledňovat to, co je možné udělat, musí hodnotit situaci, tak, abychom mohli v tomto směru pracovat dál. Zároveň bude a provedená socioekonomická studie v této oblasti. Je nutné, abychom zde postupovali opatrně, aby nedošlo k narušení konkurenceschopnosti evropského trhu. Pan Bové se ptal na geneticky modifikované organismy. Možná by bylo dobré, aby zde parlament zaujal eh, své stanovisko. Pan předseda Barroso se v roce 2009 zavázal, že předloží iniciativu týkající se regulace geneticky modifikovaných organismů. Komisař Dali dostal úkol od eh, pana Barosa, aby takovou tu iniciativu vypracoval. A já vám mohu říci z pozice ministrině pro zemědělství, eh, co, nebo mohla bych vám říct, co si myslím o takovýchto normách. A nicméně takováto norma ještě nebyla oficiálně předložena a měla by být eh, předložena během belgického předsednictví za několik měsíců. A výbor pro zemědělství o tom určitě bude v budoucnosti dále hovořit. Já se domnívám, že tímto jsem odpověděla tak nějak na všechny otázky. Já naprosto chápu vaše obavy. Ráda bych na ně reagovala. Eh, spolupráce během španělského předsednictví byla úspěšná. Eh, v této spolupráci musíme pokračovat. Španělsko bylo určitým průkopníkem nyní, přijdou další předsednictví. Já předám vaše obavy dál Radě ministrů abychom tak mohli dosáhnout dalších úspěchů. Čekají nás velké výzvy. Musíme obránit takový rozpočet, ve kterém bude dostatek prostředků pro společnou zemědělskou politiku. Eh, nemůžeme říkat jenom, co chceme, ale také, jak to chceme provést. Musíme řešit otázku konkurenceschopnosti, kterou zmínil, myslím, také pan Bové. Pan Bové hovořil o sektoru mléka. Situace v sektoru mléka je velmi zajímavá v členských státech. Máme k tomu závěry. Komisař Ciološ se společně s některými dalšími komisaři zabývá řešením situace v mlékárenském odvětví. Protože to částečně přesahuje jeho oblast kompetence. Já se domnívám, že společně můžeme zajistit, aby další práce v této oblasti byla nejlepší, jaká být může, tak abychom zajistili co nejlepší kvalitu potravin v Evropě. Děkuji, Eleno, děkuji všem kolegům. Byl jsem velice potěšen, že jsem vás mohl přivítat dnes odpoledne Vyslechli jsme si nejrůznější nápady, myšlenky, také bylo zajímavé vyslechnout si vaše odpovědi, čili nyní si uděláme pětiminutovou přestávku. Skončili jsme schůzi našeho výboru a za pět minut budeme mít schůzi koordinátoru. Prego, chiede la parola? Eh. Eh, Žádáte o slovo?